většinou 640 eh, hlasů. Nenecháme tuto legislativu podkopat, to je náš úkol a ten eh, určitě splníme. Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane komisaři. Um, uzavřeli jsme rozpravu. Pane komisaři, připomínám, že teď budeme probírat užívání ochranných známek společenství na vnitřním trhu. Prohlášení komise? Začneme eh, proslovem pana Barniera, pana komisaře Barniera. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Známky jsou nesmírně důležité, reálně důležité v současném obchodu, umožňují identifikovat původ zboží i služeb a můžeme také předávat imič podniku. Při a je to prostě eh, problém pro evropské společenství a je to také důležité pro boj proti padělkům rozhodnutí, které učinili určité národní orgány pro známky, ty, ty by si přáli omezit používání známek společenství podle požadavků, které použití eh, ochranné známky v jediném členském státě by nebylo seriózním užitím známky. Rád bych poděkoval těm poslancům, kteří upozornili komisi na tuto záležitost. Mají opravdu velkou zásluhu, protože známka společenství musí být poskytnuta všem mm, podnikům, včetně malých a středních podniků a musí to být efektivní prostředek pro zachování e, známky na celoevropské úrovni. Jakékoliv seriózní použití známky e, nositelem je postačující nezávisle na místě použití v EU bylo vždy uživateli považováno jako hlavní výhoda. Toto pravidlo je koherentní, je to unitární eh, přístup a je to také v souladu s jednotným trhem. Jakékoliv omezení užívání známky by mohlo mít eh, důsledky pro eh, boj proti padělkům, především v návrhu závazku komise pro akční plán proti piráctví a proti padělání jaké by byly důsledky zavedení nových požadavků eh, aby eh, se rozvinul další eh, boj proti padělkům, protože musíme poskytnout po celé Evropské unii ochranu výrobkům EU a i mimo ochranu když se podíváme na všechny padělky, které jsou při, přiváženy masivně z třetích zemí, musí být skonfiskovány na hranicích a zavedení takovéhoto požadavku by mohlo eh, být těžší, mohlo znamenat těžší přístup malých a středních podniků k používání těchto ochranných známek společenství, protože oni, oni se snaží rozšiřovat svou činnost mimo hranice společenství a to je pro ně velký úspěch. <clears throat> Růst těchto podniků by tady mohl být eh, učiněn problematickým, kdyby nemohli užívat ochranou známku před tím, než dospěje k expanzi jejich činnosti. To by bylo také v rozporu s mnoha politikami, které se právě snaží podpořit rozvoj malých a středních podniků. Znovu připomínám, že to představuje 95 evropských podniků. Více než 95 Proto, dámy a pánové poslanci, bych rád chtěl Eh, potvrdit a chtěl vás ujistit, že eh, eh, můj úřad se bude snažit pracovat na úrovni členských států a jsem, důvěr, jsem naplněn důvěrou, že svým rozhodnutím to potvrdíte, protože musí to být jednotná, jednotný charakter ochranné známky společenství a já vám děkuji za vaši pozornost. Děkuji, pane komisaři. A teď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 Předsedkyně, pane komisaři, jsem velice ráda, že dnes máme možnost vyslechnout prohlášení komise týkající se eh, obchodní ochranné známky společenství na vnitřním trhu. EPP předložil tuto, eh, předložil tuto iniciativu. Jak velice dobře víte, pane komisaři, tato otázka je mimořádně důležitá pro mé kolegy z IMCO a právní komise, právního výboru. Vnitřní trh byl vytvořen proto, aby se zrušily bariéry mezi členskými státy a sledujeme tento cíl. Z tohoto důvodu jsme vytvořili koncept ochranné známky společenství a díky tomuto systému který zajišťuje podnikům jednotnou ochranu na celém území Evropské unie, protože tady by neměly žádnou roli sehrát zeměpisné rozdíly, protože my všichni působíme na jediném trhu, na jednotném evropském trhu. Proto s velkým znepokojením sledujeme rozhodnutí některých orgánů pro ochranu autorských práv v členských státech, jsme velice rádi, že slyšíme od, z vašich úst, pane komisaři, že tato rozhodnutí nejsou v souladu s principy, na nichž byl vytvořen vnitřní trh. Naše skupina bude podporovat a vždy bude podporovat takový přístup, který podpoří komunitární přístup a zájmy jednotlivých podniků. Na závěr bych vás ráda požádala, pane komisaři, jaké možnosti jsou před námi, pakliže eh, judikatura jednotlivých členských států nebude sdílet přístup komise. Abychom ujasnili situaci, nebude nutné přistoupit k revizi nařízení týkající se, týkajícího se eh, ohraného známky společenství a směrnice týkající se přiblížení jednotlivých členských států v oblasti ochranných známek. Děkuji. Eh, pan Tarabela jménem socialistů a demokratů. Dvě minuty. Madame la Paní předsedkyně, pane komisaři, Ochranná známka společenství je nástroj, který nám umožňuje bojovat proti padělkům a poskytuje eh, všem občanům Evropské unie jistotu ve všech zemích EU, ať jde o známku jako takovou, nebo o výrobky nebo služby, které jsou požadovány nositelem, jsou určitým řešením pro jednotný trh. A je to důležité, jak byste upřesnil, pane komisaři, pro malé střední podniky. Jde opravdový pokrok, protože jednotný trh. A e, ochranná známka může zajistit široký trh za výhodných nákladů a e, tato výroba může být rozšířena po celé Evropě, což je, je důležité pro naše národní orgány. Pro, bylo e, Evropská společenství podle svého rozsudku, každá forma výrobku vyžaduje po, aby jejich e, technický výsledek nemohl být, mohl být zaregistrován jako e, výrobek společenství. S dvůr odmítl e, toto, tuto žalobu, protože tvrdí, že tady je vše jasně stanoveno. Když se podíváme na Nebylo by tedy vhodné pro Evropskou komisi, aby zaktualizovala toto nařízení podle nových technologických rozvoj, podle nových technologických pokroků. Nikdy dosti nezdůrazníme první cíl tohoto nařízení zajistit pro spotřebitele jasnou informaci, kvalitní výrobek, aby eh, tento výrobek mohl být rozšiřován po celé Evropské unii. Děkuji panu Tarabelovi. Za liberály paní Wikströmová, dvě minuty. Josef Christo Parapuli, Fru talman, herr kommissionär. Det gläder mig. Eh, vážený pane komisaři, paní předsedkyně, já jsem velice ráda, že dnes můžeme eh, vést tuto debatu, i když je už pokročila doba denní. Tohle je totiž jedna z největších výhod v Evropské unii a, dává nám to možnost eh, omezovat rozdíly mezi eh, členskými zeměmi. To, veze, to vede k růstu a k blahobytu, o které se tolik starám a o které se tolik snažíme. Evropa může v 21. století eh, být posílena takovýmito politickými iniciativami. Růst vzniká v podnicích a díky podnikatelům a Evropu můžeme posílit právě posílením možností podnikatelů, možností podnikat tam, kde můžou vytvářet pracovní místa a produktivně působit. A tohle je dobrá cesta k zajištění eh, růstu. A právě tady o to jde u ochranné známky společenství, zejména pro malé a střední podniky, které chtějí eh, růst. Je to důležité. Je důležité, aby bez byrokratických překážek mohli působit v celé Unii. Já jsem eh, proto eh, s velkými obavami eh, velice tedy sledovala, že některé členské státy neplní tady své povinnosti a porušují tím pádem ustanovení o ochrany známce. Příslušná ustanovení se musí uplatňovat v celé Unii. To znamená, že ten systém z ochranné známky společenství bude eh, vážně prosazován. A já doufám, pane komisaři, že právě vy se eh, eh, zastanete těch členských států, které chtějí zavést nová kritéria což by podpořilo efektivní ochranu známek. Děkuji a nyní pan Harber. Uh, Děkuji, paní předsedající. Jménem uh, naší frakce a také jako předseda výboru pro vnitřní trh bych rád poděkoval uh, panu komisaři za to, že zcela jasně řekl, že chování dvou dotčených známkových úřadů, znamená v Beneluxu a v Maďarsku, je zcela nepřijatelné. A já to eh, zdůrazňuji velice eh, silně, protože se jedná eh, o útok proti základním zásadám vnitřního trhu. A jsem rád, že všichni kolegové zde hovořili na podporu rozhodnutí, které komise přijímá. A z praktického pohledu bych řekl, že je mimořádnou shodou okolností, že obě dvě, oba, ob, obě dvě tyto, mm, eh, oba dva tyto úřady jsou v zemi stávajícího a budoucího předsednictví. A první věc, kterou u nás chceme udělat na výboru, a já se o to postarám, je, že až přijde k nám minister pro vnitřní trh eh, a potom maďarský minister, eh, tak se ho na toto zeptáme a e, řekneme jim, aby se rovnou e, e, obrátili na své zámkoprávní úřady a říct, řekli jim, že to není přijatelné. Proč? Protože se jedná o útok na základní zásady vnitřního trhu. A sice, že nesmí existovat žádná diskriminace jakéhokoliv typu proti firmám, ať už fungují kdekoliv na jednotném, sjednoceném trhu. V tomto případě je to ještě horší, protože tento návrh nebo ty navrhované kroky, pokud by eh, to tak mělo být, eh, diskriminují malé podniky oproti velkým podnikům právě kolegové. Eh, tímto by byly nejvíce postižené malé podniky, protože ty si můžou zaregistrovat novou obchodnou známku pro nějaký produkt po celé Evropské unii a mohou využít mimochodem eh, fantastické revoluce na vnitřním trhu a velice eh, nákladově efektivního způsobu, jak chránit Ehm, svůj, ehm, svoje duševní vlastnictví. Může jim to trvat pět let, než eh, to celé vyřídí a najednou můžou zjistit, že v Maďarsku eh, už eh, ta, tu známku dostal někdo jiný. To je zcela nepřijatelné a já nechápu, že po vší té době, kdy máme úřad pro v harmonizaci vnitřního trhu, najednou tady jsou tyhle dva známkoprávní úřady, které něco takového si troufnou. Možná je to, kolegové, proto, že náklad na eh, zaregistrování evropské eh, ochranné známky se tak snížil, protože oni fungují velice dobře. A tyto eh, dva známkoprávní úřady se snaží uchovat nebo zachovat své připomínky a to tak, aby eh, firmy si musely registrovat ty známky ve své eh, jurisdikci. Dámy a pánové, tohle je eh, nahý sebezájem těchto dvou jurisdikcí a nemůže to obstát. Je to proti základním zásadám Evropské unie a mimochodem to také podkopává, jak pan komisař správně říká, zásadní prioritu této komise a to je inovace, uvádění nových produktů na trh a zlepšování fungování vnitřního trhu. Děkuji.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

Eh, já myslím, že, zcela, eh, že, se, eh, že se zaznívá jednoznačný hlas. Vytvoření ochranné zámky společenství je logickým důsledkem vytváření jednotného trhu a pomáhá to malým a středním podnikům postavit se proti padělání a piráctví. Je tedy obtížné vidět, jak by proti tomu někdo měl něco namítat a zejména tady mluvím o příslušných členských státech. Je třeba ty členské státy přivést k rozumu eh, všemi možnými tlaky. A také bych eh, řekl, že ochrana známka společenství a podobné iniciativy pomáhají eh, přivést Evropskou unii blíže k občanům. A také to snižuje náklady podniků. A závěrem bych také řekl, že se těším na vytvoření celoevropského patentu a čím dříve, tím lépe. Děkuji. Děkuji vám, pane Kelly. Nikdo další nechce hovořit, takže dám slovo panu komisaři, aby ukončil rozpravu. Mnohokrát vám děkuji, paní předsedkyně. Jak to řekla paní Wikström, je už dost pozdní hodina na to, abychom diskutovali o takovémto tématu, ale myslím si stejně jako všichni, kdo se tady vyjádřili, že jde o velice závažné téma. Eh, Malcolm Harbour připomenul, nakolik je důležité eh, pro podniky mít ochranou známku, protože to je důkaz identity, důkaz eh, také ochrana a také ochrana inovace a pan Kelly také řekl, musíme ještě jít dále a připravit jiné formy ochrany. A z tohoto důvodu pan Kelly z, z Belgičany chce velice odhodlaně působit, abychom dospěli k projektu evropského patentu a ze všech důvodů, které tady eh, vyjmenoval, komise nedopustí, aby jeden z těchto prvků se rozcupoval. Je to tak důležité pro vnitřní trh. A jak jste řekl, eh, Správně, pane předsedo, kdybychom mm, umožnili tady to rozcupování, protože by pod pokušením protekcionismu té či oné země, potom by prvními obětmi byly malé a střední podniky. Takže jsme odhodláni říci stop těmto pokusům pro, a, to, a to ze všech důvodů, které jste tady zmínil. A proto bych také poděkoval paní Hanzlikové a její frakci, která byla velice bdělá a tu, ten, tu opatrnost eh, vyjádřila. Paní Wikströmová, stejně tak jako pan Tarabela, připomenuli, co tato ochrana známka společnosti představuje pro podniky, koherentnost eh, s vnitřním trhem a jednotným trhem. Ještě stvrdím, jak si to přeje pan Tarabela, že my se snažíme o revizi, která probíhá, abychom mohli zmodernizovat současný systém podle eh, těch eh, výroků soudu, které jste zmínil, pane Trabelo, tak vidíme, že musíme eh, zaktualizovat nařízení a mm, nastoupili jsme tuto cestu se stejnou snahou, jakou jste vyjádřil vy, to znamená dospět této revizi a přizpůsobit se k důsledkům současné situace, když tady máme technologie, nové, nové technologie a internet. Musíme zaktualizovat a zrevidovat v tomto duchu naše nařízení. Rovněž tak bych chtěl poděkoval paní Rojtové, která se zmínila stejně jako já sám o e, hospodářské soutěži, která se ještě zdůrazní pak, když dospějeme ke fragmentaci našeho trhu musíme být rezistentní, musíme být schopni eh, postihovat a bránit eh, výrobkům eh, paní výrobků, aby, aby přicházeli v tom programu, který předložím v nejbližších týdnech proti piráctví a padělkou. především v různých členských státech, na vnějších hranicích musíme posílit všechny technické prostředky, abychom mohli bojovat proti padělkům a piráctví. Také se domnívám, že musíme pracovat bilaterálně především se zeměmi, z nichž pocházejí padělky. Tady máme akční plán, který vám předložím a budeme se snažit o pozitivnější opatření, abychom mohli spolupracovat s některými třetími zeměmi, aby i oni mohli mít svou známkovou politiku a svou politiku boje proti padělkům. Paní Hanslik mi ještě položila velice důležitou otázku, co se stane, pakliže národní e, jurisdikce stvrdí e, pozici úřadu pro harmonizaci. E, ještě tak daleko nejsme, ale nejprve nesmíme e, odhadovat, jaký bude, e, jaké, jaké bude rozhodnutí jednárodních úřadů a musíme doufat, že i oni, tyto úřady, si upraví e, právní situaci aby nedocházelo k trestním činům, aby prostě tady, a všechno ve, ve světle žalob, které byly předloženy. To je tedy moje odpověď, paní předsedkyně, k tomuto závažnému problému, který je jedním z klíčových momentů vnitřního trhu. A chcel, chtěl bych to říci v okamžiku, kdy se společně s vámi a s radou připravujeme k tomu, že vyšleme nový impuls vnitřnímu trhu, že jej posílíme, že mu poskytneme konkrétnější přístup ve prospěch malých a středních podniků a občanů a určitě ne v tomto okamžiku budeme akceptovat to rozcupování na základě eh, té předložené otázky ochranných známek společenství. Děkuji vám za pozornost. Merci, Děkuji vám, pane komisaři, dámy a pánové. Eh, rozprava je ukončena. 22. září 22. září bude pokračovat eh, jednání od 10 eh, hodin do 13 eh, a od 15